Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, schon sieben, acht Minuten nach neun. Kolegyně, kolegové, je 9 hodin 8 minut, takže když dovolíte, začneme. Ačkoliv eh, máme zde politické novinky, eh, které nás vysoce zajímají a pochopitelně nás bude zajímat jaké budou výsledky americké volby na obchodní systém a samozřejmě také na nás. To eh, zřejmě bude tématem na některé z našich eh, příštích zasedání. Uvidíme, zda skutečně eh, nastane Eh, obrat v zahraničně politické eh, situaci v Americe, i kdyby tedy eh, jenom část toho, co Donald Trump říkal, se naplnilo. Tady jde o ochranu amerického trhu před Čínou a použití možná tarifů a to samozřejmě velice rychle může změnit globální klima a my se tomu budeme muset přizpůsobit. Nicméně máme zde program jednání. Já tady mám tři návrhy na změny. A to požadavek o, na hlasování o mikrofinanční podpoře Jordánska, to je bod číslo 15, ten by se měl odložit až za bod 21. Pak máme návrh paní Mosky. To je naše zpravodajka pro eh, jednání, eh, environmentální jednání. Eh, je zase návrh na ústní interpelaci, takže to se vloží do programu. A dále tady máme bod číslo 7, pracovní dovolenci se odkládá na později. Má někdo námitky proti eh, těmto změnám nebo proti eh, tomuto návrhu programu? Ne. Eh, takže program našeho zasedání je schválen. Bod číslo dvě je přijetí zápisu ze schůze. Opět, pokud do konce dnešního zasedání nebudou přijaty námitky, platí tento zápis za schválený. Bod číslo 3, sdělení předsedy. Tak eh, nejdříve, je pravidlem, chci eh, vás informovat, že tento, eh, tato schůze je webstreamována, takže všichni od Indiany po Lisabon a po Helsinki určitě nás už teď mohou sledovat. Eh, teď několik dalších eh, oznámení. Eh, víte, že je ehm, to obchodní organizace. funkční období jeho tedy generálního tajemníka asi videa končí k srpnu 2017. Eh, on tedy oznámil, eh, že bude usilovat o další období, což je možné, ale pokud eh, chceme postavit další kandidáty, nominace se musí odehrát v období od 1. do 31. prosince a poté budou tři měsíce na to, aby se kandidáti představili a definitivní rozhodnutí musí padnout 31. května 2017. Dosud tedy mi není známo, že by byli ještě nějací další kandidáti. Dále bych chtěl eh, říci, že proběhla eh, velice úspěšná delegace Eh, do Argentiny tedy její návštěva. Eh, a také eh, v květnu příštího roku proběhnou prezidentské volby v, ve Francii a, a pan Žado, který je eh, europoslancem za zelené, eh, bude tedy za zelené kandidovat na prezidenta. Takže já mu samozřejmě přeji osobně hodně štěstí jako kolegovi. Tím se dostáváme k bodu číslo čtyři. V současné době probíhají tři triálogy. První je o dokončení eh, legislativy o konfliktních minerálech. Toto úsilí probíhá dobře a doufáme, že brzy bude ukončeno a korunováno dořešením posledních technických otázek. Ano, Eh, vidím tady přikývnutí. A tady je otázka, eh, jaké konflikty, eh, jaké konflikty, a které je třeba, konflikty, které třeba řešit, tak to už jsou ty podstatné otázky dořešené. Ano. Eh, takže tady se hovoří, že budou výjimky pro malé importéry. A teď je třeba to řádně nadefinovat eh, v objemech a v procentech. Všechny ostatní otázky, otázky eh, kritérií závaznosti, pravidla OSCE, to všechno je třeba ještě dohodit ještě eh, paní Scholz. Ano, děkuji. Já myslím, že je důležité mm, připomenout, že s touto eh, legislativou je třeba eh, také pokročit ve smyslu společenské odpovědnosti firm, poněvadž obchod může také přispět k řešení konfliktu. Já jsem včera viděl na německé televizi film, kde se tedy hovořilo o tom, jak by to mělo vypadat. A, je jasné, že toto je jenom první krok a že my e, jako parlament musíme pokračovat v tomto legislativním úsilí a jít dále. E, samozřejmě, že to bude záležet na členských zemích v radě a také v komisi je třeba generovat úvahy, co dál. Děkuji, náš eh, pan zpravodaj. Děkuji. Eh, dobrý den, kolegové. Já mám dvě, eh, dva body z hlediska toho, co tady bylo řečeno. Já podporuji ten vstup do toho, že ty problémy, které stále ještě je třeba řešit, nejsou velkými problémy. Samozřejmě jsou to důležité věci, ale relativně jsou to detaily, spíše technické detaily, pro které si myslím, nejlepší pozici pro řešení. Já bych tedy rád zopakoval vaše prohlášení. Jako zpravodaj já to také eh, vnímám tak, že na listopadu ve Štrasburku eh, budeme mít už konečný, závěrečný eh, trialog. Jistě máme ještě dopolední interní zasedání, abychom skoordinovali naši pozici, tedy setkání celé bych chtěl zúraznit, že politické chápání, kterého jsme v létě dosáhli, je plně respektováno. To znamená, že se pohybujeme v rámci toho politického pochopení celého problému a myslím, že eh, opět bude možné eh, tady eh, reagovat na nizozemské předsednictví, protože v létě naším partnerem tady bylo nizozemské předsednictví. A rád bych to také samozřejmě eh, zpracovává i ve spolupráci se slovenským předsednictvím. A 22. Eh, listopadu si myslím, že budeme moci tuto věc uzavřít. Uzavřít to tedy ještě za slovenského předsednictví a to si myslím, že je dobrý výsledek. Děkuji. Ganz herzlichen Dank, Herr und ich. Děkuji, pane Winklere. A já bych vám již v této fázi chtěl poděkovat srdečně také vám, protože eh, my víme, že na začátku parlamentu eh, byla, byly konfliktní názory, ovšem eh, pak se z nás stál skutečně vyjednávací tým a jako parlament jsme mluvili jedním hlasem. To je velký úspěch. A také, jak řekl pan Scholz, máme tady legislativní balíček, který je úplně nový svou povahou a je důležitým globálním krokem pro férovou úpravu obchodování se surovinami. Čili 22. listopadu toto bude moci uzavřít a myslím, že parlament bude moci být hrdý na výsledek. Na druhý trialog a sice o mikrofinanční, makrofinanční podpoře Jordánska. To jsme tady ve výboru schválili v zásadě jsme podpořili návrh komise. Až na to, že částka se ze 200 milionů zvýšila na 320 milionů, respektive tak toto navrhujeme. 27. října proběhl trialog, eh, kde se eh, velmi rychle ukázalo, že rada si nepřála zvýšení z těch 200 milionů eur, eh, což znamená, že my jsme mohli buď to tento trialog eh, zrušit eh, s tím, že by řešení nebylo žádné, anebo jít cestou společného společného prohlášení všech tří institucí o tom, že se vše přeskoumá a přeskoumají se ty argumenty pro a proti eh, tomu, aby se Jordánsku poskytlo více prostředků. Čili to je možnost, která je po ruce a konstatovali jsme, že také eh, celý ten legislativní balíček plus toto společné prohlášení bude zveřejněno eh, v věstníku, čili to je úspěch. A eh, navíc je tady otevřená možnost, že pokud bude třeba více prostředků, eh, pak je cesta otevřená, takže o tomto kompromisu můžeme dnes klidně hlasovat. A teď se dostáváme k bodu číslo 5. Sice jde o zprávu naší delegace eh, do Buenos Aires eh, z návštěvy, která se uskutečnila minulý týden. K tomu vítám také zástupce argentinského velvyslanectví. Tak srdečně vás vítám. Mm, tuto návštěvu jsme rozhodli a nakonec také vykonali proto, že jsme nabídli, na, nabili přesvědčení, že po výměně nabídek z května pro vyjednávání Mercosur, ta, tady by šlo o první kolo jednání od roku 2012. A sice byli jsme přesvědčeni, že je zde cesta otevřena k posílení vyjednávacího procesu. A také jsme zastávali názor, že eh, by to mohlo přispět stabilizaci vlády v Argentíně. A proto se tedy skutečně uskutečnila tato cesta. A musím říct, že jako vždy naše delegace byla výborně připravena a za to děkuji srdečně sekretariátu Albertově. Všechno fungovalo, všechny schůzky, všechny termíny. A zároveň jsme zde měli možnost, jak to tak eh, často bývá, hovořit eh, se zodpovědnými politiky na vysoké úrovni Eh, například ministrní zahraničí Lorka, eh, pana ministra zahraničí. To byl velmi intenzivní hodinový rozhovor o eh, hospodářských otázkách. Setkali jsme se s ministrem práce a ministrem pro obchodní otázky, s tímž jsem měl už možnost hovořit v Bruselu. Byl to tentokrát velice příjemný a konstruktivní dialog Eh, přičemž účastnili se také, nebo měli jsme tam také schůzky se, s občanskou společností, nevládními organizacemi a také tentokrát se zástupci eh, agrárního sektoru, čili získali jsme poměrně eh, ucelený obrázek toho, jak Argentína bys mohla fungovat eh, v těch eh, jednáních v rámci Mercosuru a eh, jak bychom mohli pokračovat my ze strany Evropské unie v zájmu dosažení komplexní smlouvy o obchodu. A to je, myslím, důležité, zejména v, vzhledem k aktuální situaci ve Spojených státech. Čili podle mě šlo o velmi úspěšnou návštěvu. Máme zde některé účastníky delegace, eh, pana zpravodaje Salbu, pana Vysase, Šolce. Přeje si někdo z pánů k tomu něco říci? Pan Salba, pan Vysas, pan Šolc, prosím. Muchas eh, gracias. oficiální návštěvy do Argentiny a e, všichni účastníci jistě mohou potvrdit, že to byla návštěva velmi produktivní, velmi pozitivní. Náš výbor předloží písemnou zprávu v průběhu nadcházejícího měsíce a e, myslíme, že už nyní je třeba využít příležitosti a podělit se s kolegy o naše pocity, naše představy z této cesty. Jak řekl pan předseda, byla to návštěva velmi intenzivní, protože vlastně dva a půl dne eh, jsme měli k dispozici eh, na setkání s našimi partnery, a to na nejvyšší úrovni. Oni nám eh, popsali situaci v Argentíně, výzvy, před kterými stojí i příležitosti, které tato země má. Také nám sdělili, jaké body považují za nejdůležitější ve vztazích jak řekl předseda, sešli jsme se s eh, odbornými eh, ministry, se zákonodárci, se sociálními partnery a také s představiteli občanské společnosti. Měli jsme poslanci, i my sami si uvědomujeme, že jde o historickou příležitost a že je nutné rozvíjet společnou strategii, která by posílila naše vazby, naše vztahy ve všech oblastech a posílila jak obchod, tak i investice. Myslíme si, že toto je historická příležitost, ve které se nachází. vůči Mercosuru v době, kdy musíme předvídat eh, určité možnosti, které skýtá tato důležitá dohoda mezi EU a Mercosurem. úsilí v celé řadě oblastí, kdy sdílíme mnohé hodnoty, mnohé zvyklosti a podobně. Členové výboru INTA, eh, kteří se účastnili této návštěvy, našli otevřené dveře pro dialog na všech ministerstvech zahraničí, financí, eh, hospodářství, eh, zaměstnanosti, zemědělství a tak dále. Také jsme se přesvědčili, že vláda prezidenta Makliho vyvíjí velké úsilí, aby realizovala strukturální reformy, které Argentina potřebuje, aby se její ekonomika stala trvale udržitelná a umožnila se normalizace vztahů s obchodními partnery a aby také byla možné zlepšit konkurenceschopnost, která je v Argentině tak velice potřebná, aby eh, tedy zapotřebí i politické podpory pro argentinskou vládu. To se také jasně projevilo v naší delegaci. Oni od nás žádali určitá gesta, nejen slova eh, na podporu vlády a současné politiky, E, což je samozřejmě nyní mnohem pozitivnější, než to bylo dříve. A oni také žádali o činy, nikoli pouze o slova podpory, ale také o činy. E, také tady bych řekl, jednomyslně zazněl požadavek e, v tomto smyslu ze strany vlády. A mm, já i další kolegové si myslíme, že je zcela logické, že je třeba co nejrychleji provádět opatření, aby se napravily věci, které evropských institucí. V době, kdy chceme politicky podpořit tuto vládu, která odvádí dobrou práci, důležitou práci a e, kdy je možné posílit vazby, které se mezi EU a Argentinou dříve oslabily a poškodily. E, můžeme říci, že současný prezident je rozhodně nejevropštější e, orientovaný ze všech tedy pozitivní a znamená eh, nový začátek velmi intenzivních eh, vztahů s touto zemí a my doufáme, že to bude takto i nadále pokračovat, eh, stejně jako s dalšími členy skupiny Mercosur. Chci poděkovat všem těm, kdo obrovské úsilí eh, a bez jejich příspění by tato cesta asi se neuskutečnila. Děkuji tedy všem a věřím, že je to eh, za začátek dobrého přátelství. Genau. Ano, pan Vizas. Gracias, presidente. Voy a ser muy breve. Děkuji, pane předsedo. Jenom velice stručně, eh, protože pan kolega vlastně řekl všechno a řekl to velmi dobře. Chci samozřejmě poděkovat také já sekretariátu za vynikající organizaci a také vám, pane předsedo, třeba, aby si vyřešili oni své vlastní interní problémy. Čili má eh, tady určité problémy, eh, také jsou tady určitá váhání ze strany argentinského svazu průmyslu. Eh, nás ostatně zase trápí poněkud zemědělská složka. A tady bude tedy třeba udělat určité ústupky ze strany obou partnerů. A myslím, že je důležité říci, rozvíhají konkrétní rozhodnutí a e, víme tedy, co od nás očekávají argentinští partneři, více činů než slov a to je velmi důležité v této úplně děkuji. Muchas gracias. Eh, Helmut. Děkuji, Helmute. Děkuji, pane předsedo. Já bych taky chtěl poděkovat sekretariátu a všemi těmi zákulisními hráči, kteří eh, připravili eh, tuto zajímavou misi. Já vím, že eh, zařídit takovýto program, tak aby se vyslo vstříc všem přáním, není nikdy jednoduché. a e, vyplnit e, celé dny od rána do večera v 30-minutových slotech. To opravdu není jednoduché. A někdy je třeba e, se zamyslet nad tím, jak by šlo prohloubit tu debatu. V Argentíně ta schůzka byla důležitá v souvislosti s toho dohu s Mercosurem. My jsme se setkali s jednou z členských zemí, která eh, platí za takovou nějakou hnací sílu, za motor toho Mercosuru. Čili eh, tam se chystají změny, všichni ta mentalita je tam prostě nastavená na, na přechod něčemu jinému a na změny. A možná je třeba, samozřejmě, že je třeba se také je třeba také komunikovat s těmi, kteří tato jednání vedli dříve a také s nevládními organizacemi a tak dále. A další věc, kterou bych chtěl říci, my eh, jsme v velmi zajímavé situaci, do které vstupují volby ve Spojených eh, státech. A e, teď e, vlastně dochází takovému zamyšlení nad tím, e, jak, jaký vliv má obchod na ekonomickou situaci. Obchod na ekonomickou situaci. S Mercosurem nás vážou vztahy, které byly řekněme, vytvořeny někdy před 20 lety, čili ty naše vztahy jsou založeny na bázi která už eh, nereflektuje současnou situaci. Eh, možná bych navrhl, abychom se drželi svých, eh, svých požadavků, abychom tedy zachovali tedy to, co je cenné v těchto vztazích. Potřebujeme mandát a mm, abychom věděli tedy, eh, kam to posouvat dál. Čili tam eh, skutečně eh, je třeba, aby Evropský parlament tady do toho vstoupil s určitými požadavky, s určitou poptávkou. A já musím říct, že také my eh, třeba v souvislosti eh, Volkswagenem eh, jsme v jiné situaci. V Argentíně se samozřejmě také vyrábí a hm, tady pro ně mohou ta další jednání znamenat velmi hluboké hm, změny, pokud se týče přístupu na evropský trh Čili možná, že by tady bylo třeba uvažovat o nových eh, pravidlech pro přístup na trh a asi budeme potřebovat určitou, určité přechodné období, protože oni nejsou ještě zcela připraveni. A samozřejmě eh, důležitý je sociální, eh, sociální dopad našich jednání. Já jsem interpretoval zajímavé, eh, zajímavé eh, rozhovory s našimi partnery v tom smyslu, že ten agrobiznis, tedy argentinský agrobiznis, eh, bude znamenat výzvu pro evropské zemědělce. Tady jde o konkrétní produkty. to skutečně musíme nějakým způsobem kombinovat také s tím dohledem na pesticidy, geneticky eh, modifikované organismy a tak dále. Protože vidíme, že třeba eh, produkty eh, z některých regionů, jako je Patagonie, se dostávají na evropský trh. A také mm, musím eh, říct, že jsme tady šli paralelně s, tedy s tou delegací Mercosuru a mm, oni vlastně do toho vkládají ještě daleko více aspektů. Musím říct, že pro naši skupinu je poněkud problematické to, že eh, rozhodnutí eh, vlády o rychlém vyplácení fondů eh, je těžko, těžko ehm, přijatelné, protože ty peníze jdou ze značné části do rukou velmi bohatých argentinských rodin. Čili ono skutečně eh, je třeba eh, ten eh, ekonomicko-sociální rozvoj sledovat velice podrobně. Děkuji, pan Danty, děkuji, pane předsedo. Já chci eh, na začátku poděkovat sekretariátu, který umožnil právě zorganizovat tuto velice zajímavou cestu na nejvyšší úrovni. I pan eh, velvyslanec Salafranka, zástupce mm, eh, Evropské unie, nám pomáhal. Byly to velice intenzivní dva dny, které nám umožnili si prověřit, k jakým změnám dochází v Argentině, samozřejmě se všemi problémy, jak to vždycky při změně změnách bývá všude na světě. My jsme také i zjistili, že skutečně je tam eh, eh, na straně argentinské vlády velká dobrá vůle vstřícnost, eh, včetně eh, velice eh, velká vstřícnost ze strany ekonomických subjektů, které se také všichni snaží co nejdříve se dohodnout s Evropskou unii a s celou oblastí Mercosur. Samozřejmě dnes Argentina představuje politického lídra vzhledem k velikosti země, samozřejmě vzhledem k významu této země a e, takže e, tady i to e, i jak si naznačili vlády Uruguay a Paraguaje, že Argentina je důležitým subjektem pro Mercosur. Víme, že tady ta smlouva, o které jednáme, je problematická. Jsou tady problémy na obou stranách pro nás je to zemědělství především, pro Argentinu také a potom celá ta oblast Mercosuru mm, velice má problém s celým tím tématem průmyslu, přístup k veřejným zakázkám, a, takže na tom je třeba pracovat. A vzhledem ke všem těm problémům, tak se nám podařilo zjistit, skonstatovat, jak řekl zpravodaj i pan předseda, že zde existuje dobrá vůle na straně argentinské vlády překonat ehm, tyto eh, rozpory a co eh, jak si v přiměřené lhůtě se i dohodnout. I my musíme být vstřícní vůči některým klíčovým prvkům, ehm, jak je třeba eh, geografické označování, to je velice citlivé téma pro naše zemědělství, takže tam ukázali Eh, vstřícnost také a mm, je třeba tedy zde eh, aby zde existovala vůle pro vzájemné uznávání. Eh, samozřejmě ty mm, lhůty pro vyjednávání jsou dlouhé, tak jak to bylo například, nebo je v případě Mercosuru, ale zjistili jsme, že eh, je zde vůle i eh, zkrátit lhuty, včetně těch lhůt pro, eh, těch, pro transpozici. I vy, mm, pane předsedo, pane zpravodaji, závěrem bych chtěl vám říci jednu strategickou věc kterou sebou nese tato obchodní dohoda dnes dopoledne nebo ráno, když jsem vstal, když jsem si eh, pustil televizi a sledoval jsem výsledky amerických voleb, tak jsem zjistil, že o to více teď vzhledem k těmto volbám eh, je tato eh, dohoda ještě významnější. Takže proto je třeba velice vehementně propagovat, prosazovat toto vyjednávání a mm, snažit se o kompromisy kterých je třeba dosáhnout v přiměřené lhůtě, tak abychom měli dohodu, která propojí Evropskou unii s oblastí, která je velice silně, tedy historicky, kulturně i hodnotově propojena s Evropou a určitě je to velice významná obchodní oblast, významný obchodní partner pro Evropskou unii. Děkuji. Mr. Sandfield? Všechno zostało powiedziane. No, řečeno už bylo vše, ale já možná bych ještě dodal, že po dnešní noci, a teď narážím na americké volby, eh, nemohu eh, tedy jaksi se k tomu pozitivně vyjadřovat, eh, proto jsem v podstatě nechtěl o tom hovořit. Ta organizace byla výborná a já jsem hlavně tedy spokojen s těmi setkáními, které jsme absolvovali a de facto eh, se potvrdilo vše to, co jsme už zhruba věděli o plánech současné vlády. A pokud by se to podařilo realizovat, tak to by bylo skvělé. Eh, já jsem přesvědčen, že Argentina, která je eh, skvělým a silným státem v Jižní Americe, by mohla mít před sebou velice dobrou budoucnost. Nicméně ta míra optimismu eh, z úst eh, kolegů, eh, já možná nejsem až tak optimistický, také, také ten optimismus byl poněkud zmenšen zejména má víra v racionální uvažování voliče. Argentína bude eh, mít volby příští rok, ale eh, ta vláda eh, bohužel nemá řádnou většinu, nevíme, jestli bude mít většinu zítra. A de facto čekají nás roky uvádění těch plánů v život, čili je ale otázka, jestli ta vláda je dostatečně silná na to, aby mohla ano, skutečně čekají nás ještě velké výzvy, v tom máte plnou pravdu, ale já si myslím, že ta strategické, ten strategický význam eh, bychom neměli eh, příliš snižovat a já myslím, že ten proces prostě budeme aktivně sledovat. Takže děkuji, eh, tím končím tento bod a přecházíme k bodu číslo 6 a jde o diskusi k výměně dopisů, tedy dohodě ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unii a Brazilskou federativní republikou o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jeho přistoupení k EU. Ta procedura zatím probíhá. V radě ještě si zabere něco času, znamená tady verifikace dokumentů ale potom nám o tom bude moci něco říct pan Zalba, náš stálý zpravodaj k Mercosuru. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, eh, takže eh, to není eh, zpráva o přizpůsobení smluv se třetími zeměmi to eh, jako důvod přistoupení Chorvatska. Ne, protože s tímto přistoupením se rozšířila Evropská unie a jako i v, případních, v případech předchozích, tak eh, i tak, jak vlastně teď eh, zní šlány 24.6 obecné dohody o cech a obchodě, jako je GATT a článek 25, 27. Takže eh, dnes my v parlamentu eh, začínáme jednat o určitém postupu, jehož cílem je vyjednat eh, odsouhlasení dohody, kterým se končí vyjednávání mezi EU a Brazílií a tím vlastně se završí ten celý postup, který je podle VHO a v podstatě vytvoření eh, celní unie s cílem eh, jak si respektovat práva. Zde komise eh, vytvořila návrh a kterýmž jehož cílem je vzájemně eh, zajistit uspokojivou kompenzaci, samozřejmě s ohledem na to, že se snižují cla. A parlament 20. odsouhlasil uzavření této dohody mezi EU a eh, Federální Brazilskou republikou a eh, v důsledku i rozšíření unie eh, kvůli přistoupení Chorvatska a eh, kvůli tomu, že je třeba plnit normy VHO a proto je třeba tedy eh, proskoumat, jak tedy aktualizovat, adaptovat ten kompenzační systém. Takže zde to bych chtěl teď Eh, trochu rozvést. Eh, jako v předchozích případech s našimi mm, spojenci vždycky víme, že tady jsou určité sektory, které více-méně jsou eh, postiženy takovými těmi úpravami, adaptacemi. A zde i máme DG pro zamědělství, které nám detailně popíše celý ten proces pro výpočet eh, těchto eh, práv, těchto koncesí podle PHO Máme zde určité tedy zájmové skupiny, které zastupují třeba eh, výrobu drůbežího nebo cukru, ty nás již kontaktovali a samozřejmě i proto máme veliký zájem o informace od komise. A to bude velice užitečné, proto abychom mohli vypracovat zprávu a navrhnout doporučení pro odsouhlasení této dohody, jakmile rada tedy nám předá oficiální eh, podnět, eh, ale chceme samozřejmě anticipovat eh, účinnost této dohody, připravit se. Děkuji. Děkuji. A nyní stínový zpravodajové, nejdříve pan Dante. Děkuji, pane předsedo. No, zpravodaj v podstatě tady nastínil velice eh, přesný obrázek té dohody. Já si myslím, že ten bod, který, jak bych řekl, je nejvíce problematický, eh, a eh, v Evropě tedy rozporuplný je ta možnost celá na šest let Eh, za velice mm, eh, příznivou sazbu pro cukr, kontingent cukru z Brazílie, tedy jde o třtinový cukr pro účely rafinace. A eh, za prvních šest let to bude 10 euro, potom hm, se to zvýší a potom se dostane na průměr 98 v osmém roce. Eh, poněvadž jde o kontingent 78 eh, tisíc tun, 78 tisíc tun, tak já bych chtěl vědět, zdali to mm, bude mít určitý dopad, eh, vyčíslený dopad, jaký to bude mít dopad mm, i s ohledem na ten kontingent, který se vyvážel z Brazílie do Chorvatska dříve, dříve předtím. A takže eh, objem ten, eh, těchto tun, jak to vypadá, zdali komise, nebo někdo nám může eh, to upřesnit, vyčíslit, jaký to bude mít dopad, tedy kvantitativní dopad, protože tady byl, byl vypočítán určitý kontingent na určitý počet let, který se bude vyvážet z Brazílie do Chorvatska. Děkuji, pan Zahradil. Very briefly, uh, it's, uh... Velice stručně uh, v normálním postupu jsme udělali totéž uh, v předchozích uh, rozšíření Thank you, Mr. Chair, and I... Eh, děkuji, eh, pane předsedo, také já chci poděkovat eh, zpravodaji za tuto prezentaci a podporuji obecně jeho slova. Dovolte, abych využila příležitosti a opět zdůraznila jednu věc, kterou víme, že jde o velice důležitý trh v Latinské Americe pro vývozce z Evropy i pro investory. se vrací k liberalizaci a stává se zemí, eh, která se ubírá tímto směrem. Má tady eh, některá eh, restriktivní opatření v některých sektorech ekonomiky. Proto já bych chtěla vyzvat komisi, aby vykonávala určitý tlak vůči Brazílii a aby také přihlédla eh, k předchozím diskusím o Mercosuru, aby se urychlil celý proces a využila se příležitost, eh, jak využít eh, také jednání v rámci Mercosuru i z Brazílii. Děkuji. Děkuji, Helmut. Děkuji. Jaké já bych především poděkoval zpravodaji ale chtěl bych říct, že de facto tu otázku musíme vidět v kontextu komplexních vztahů mezi EU a Mercosurem. Eh, také se zamyslet nad genezí a nad okamžikem, ve kterém se nacházíme. Tady se vyměňují dopisy a ono to souvisí s tím, že jsme ve velmi odlišné výchozí situaci a máme tady různé výsledky a z toho musíme vygenerovat nějaké vhodné řešení. Prostě eh, tady brazilský cukr, hm, ten v podstatě souvisí s tím, že Evropská unie eh, omezuje dovoz cukru na chorvatský hm, trh. Čili my tady máme ovšem naše ekologické standardy a další standardy, bezpečnost. A to v podstatě musíme všechno dát do kontextu, abychom věděli, co to všechno znamená pro brazilské výrobce v souvislosti se zaměstnanosti, ale na druhé straně také s, v souvislosti s tou eh, vysokou úrovní eh, ekologických a dalších standardů a tak dále. Čili eh, já mm, to budu určitě sledovat a zajímá mě také, jak komise bude hledat komplexní řešení. Eh, děkuji, paní Begin. Děkuji, kolegové. Já se omlouvám za spoždění. Mm, my, tedy jako hnutí pěti hvězd, my nemáme, nebo já osobně k tomuto bodu nemáme, nemám žádný, eh, nemám s tím žádný problém, ani kolegové. Děkuji. Nyní dávám slovo komisi. Eh, pan Kimlau a pan Bedford. Děkuji, pane předsedo. Eh, dobré ráno. Eh, jsem eh, John Bedford a vedu úsek pro záležitosti VTO a rozvoj zemědělství. Jsem de facto hlavním vyjednávačem k této dohodě. Tak především tedy Eh, to, co řekl pan eh, zpravodaj, tak eh, toto je třetí návrh smlouvy podle článku 36 a 28 GAT od doby vstupu Chorvatska. Tak především my jsme právně vázáni povinností toto provést. A to znamená, že e, ty podmínky přístupu na trh e, v 28 musí být stejné jako e, v té evropské 27 a v Chorvatsku před vstupem. Čili musíme zajistit to, aby přistoupení Chorvatska nezhoršilo, přisto, nezhoršilo přístup zboží ze strany tedy Brazílie na evropský trh. Ty produkty, které se to týká, eh, tak eh, to jsou oblasti tam, eh, kde tedy chorvatské standardy byly tedy nižší než evropské, poněvadž v okamžiku vstupu platí evropské standardy i v Chorvatsku. A pokud to znamená, Eh, že dojde ke zvýšení tarifů, tak je třeba eh, vyjednávat podle pravidel VTO a je třeba nabídnout určitou kompenzaci, tak aby se situace vrátila do stavu před přistoupením. Týká se to principiálně dvou produktů, eh, kterým se zabývá tato smlouva. A sice je to cukr a také drůbeže, eh, včetně krocanů. V obou případech eh, chorvatské tarify eh, byly nižší, než jsou ty nynější evropské. Tak nejdříve tu drůbež. Chorvatsko mělo, uplatňovalo tedy tarif, který byl mnohem nižší než ten evropský. Ten evropský tarif je velmi vysoký, téměř prohibitivní. Tak eh, musíme tedy ten obchod, který eh, proudil do Chorvatska eh, před vstupem, ten musíme nějak kompenzovat. V podstatě bere se podle pravidel průměr objemu toho obchodu za tři roky před vstupem a za to musíme nabídnout kompenzaci bylo by to asi 6,5 eh, tisíce eh, tun eh, drubežího masa plus asi 1200 tedy krcenů. Čili my tedy dáme určitou kvótu. Chorvatsko mělo neomezenou koncesi, ale my nyní uplatňujeme limit. My musíme tedy z těch 6,5 tisíc eh, přejít na zhruba 4700 a eh, z 1200 na 610 u těch krocanů, klutího masa. Čili de facto eh, toto musíme vyjednat. To znamená, že jsou to poměrně malé objemy, pokud se týče s celkovými importy do EU. Eh, čili eh, to nebude nějaký velký vliv na evropský trh. U cukru je situace komplikovanější. Eh, Chorvatsko opět mělo tarif nižší než EU a navíc autonomně po určité období sedmi let, tedy před vstupem, uplatňovalo tarify ještě nižší, než by mohlo. Čili toto je situace složitá a unikátní. E, dříve jsme něco takového nezažili. Nicméně pravidla jsou stejná. To znamená opět, jde nám o e, objem obchodu, tedy importu do Chorvatska před vstupem a toto musíme kompenzovat. A opět máme tady je 114 e, tisíc tun, to je ten import před vstupem a Eh, toto je třeba kompenzovat. Eh, to je 78 tisíc eh, Brazílie a 36 tisíc pro všechny ostatní země Mercosuru, čili to reflektuje situaci před vstupem. Čili to, tady jsou tedy, to, to jsou ty dva druhý kvót. Čili e, musíme reflektovat situaci Chorvatska před a po vstupu tady 100, eh, 400 eh, tisíc, 114 eh, tisíc tun cukru, to je poměrně hodně, čili to vyjednávání bylo velmi těžké a mm, nakonec jsme tedy dospěli k dílu, který velice dobře odpovídá pravidlům VTO. Um, tedy dali jsme jako kompenzaci jen to, co jsme museli. A ta jedna, jedna tedy z té situace byla taková, že Chorvatsko mělo tedy to svoji autonomní eh, nižší sazbu a eh, to by potom znamenalo, eh, že bychom museli jak si na, těch, na stejné období těch sedm let po vstupu poskytnout jakousi přechodnou období čili eh, nízká sazba 6 let, eh, jeden let eh, přechodný, jeden rok přechodný a poté tedy ty vyšší sazby. Je to situace velmi neobvyklá, nikdy jsme to takto nedělali, ale prostě taková byla realita. Teď šlo také o další prvek, a sice, aby objem eh, obchodu eh, byl eh, udržen. Protože tady byl požadavek na nějakých 320 tisíc tun, ale my jsme tady udrželi zhruba třetinu. A to jsme, za to jsme museli nabídnout tedy tu na dobu eh, několika let eh, daleko nižší sazbu. Čili nám šlo hlavně o to, aby ten objem se nesvyšoval, aby se udržel na co nejnižší možné úrovně. Takže já doufám, že, eh, pane předsedo, jsem poměrně stručně všechny tyto prvky vysvětlil, ale samozřejmě jsem připraven odpovídat na otázky. Děkuji vám a nyní slovo dostává zpět pan zpravodaj. Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji také komisi za jejich podrobný výklad. Jak řekli již eh, kolegové, eh, to je skutečně tradiční standardní postup a věříme, že to proběhne co nejrychleji, co nejbystřeji. Takže děkuji všem, děkuji za všem za jejich příspěvek a těším se na další práci. Herzlichen Dank. Děkuji vám. Náš starý zpravodaj eh, předloží návrh zprávy a na jejím základě pak budeme debatovat dále. Eh, tím končím bod číslo 6 po číslo 7, jak bylo řečeno, jsme odložili a dostáváme se k bodu číslo 8. Palmový olej a likvidace dešných praleců. To je stanovisko ke zprávě výboru NV, ale vzhledem k tomu, že Evropská unie je v současné době největším importérem palmového oleje, to je 7 milion tun. To má mnoho dopadů na obchod. A znamená to také, že máme zde eh, obchodní dohody s některými zeměmi, a tady eh, nařízení FLECT a dobrovolné dohody o partnerství eh, také sehrávají svoji roli. A já nyní dávám slovo eh, paní zpravodajce Begin. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, jak všichni dobře víte, palmový olej eh, jak si je mediálně hodně přetřásán, protože zbuzuje obavy u evropských občanů a samozřejmě je zasloužené se mu věnovat, eh, pokud jde o riziko na zdraví, pokud jde o eh, poškození životního prostředí. Hodně jsme hovořili o těch sanitárních, ekologických problémech spojených s palmovým olejem ať mm, jde mm, o místo, kde se produkuje, ať jde o obchodní dopady. Je to škodlivý produkt. Takže olivový olej eh, představuje 40 obchodu, globálního obchodu eh, s, veget, s rostlinnými oleji, 27 milionů tunů. Tun se dostává do Evropy z Malezie a Indonésie. Především to jsou největší světoví producenti a představují 85 až 90 světové produkce. Dobře, i, i, i když postupně e, průmysl e, snižuje používání palmového oleje kvůli marketingu především, ale řada lidí neví, že se palmový olej používá třeba i pro výrobu biodýzlu a biopaliv, e, které v podstatě mají eh, jaksi, eh, které, eh, kde ta poptávka roste. A, takže je, má to velký dopad na biodiverzitu a protože dochází ke kácení pralesů. To je ten velký problém. Proto je třeba snížit používání tohoto produktu a e, ta produkce musí být udržitelná. E, Evropská unie je druhým největším dovozcem tohoto produktu a my eh, dovážíme 7 milionů tun ročně, takže my eh, eh, samozřejmě mám, musíme sami si toto vyjasnit u sebe doma. Proto zde se navrhují různé, různá celá, Eh, pro eh, tento produkt, eh, který je produkován neudržitelným způsobem. Já bych ráda, aby budoucí dohoda o volném obchodu s Indonésií, tak aby Mm, také mezi ty komodity, které eh, tam figurují, tak aby olivový olej tam neměl důlovou sazbu a i chci, aby se pozastavila výroba biodieslu, který se vyrábí z palmového oleje a aby to bylo jasně vždycky obhatřeno etiketou. A mm, takže já myslím, že jasně jsem řekla své argumenty a hlavní body a určitě jsem k dispozici a budu ráda spolupracovat tak, abychom eh, se dohodli na něčem, co nás bude spojovat, protože to je téma, které má velký ohlas, ale zároveň je to téma, které je velice důležité. Děkuji. Děkuji. Nyní stínový zpravodajové, nejdříve pan Mikler. Děkuji, pane předsedo a vážená kolegyně, děkuji za tuto prezentaci. otázka obchodu a pracovních míst, eh, sociální i environmentální otevření ke další spolupráci na tomto tématu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já hovořím jménem pana Kamala, který je stínovým zpravodajem za EKR a který bohužel tady teď nemůže být. Jak víte, on je také eh, zpravodajem pro eh, obchodní dohody takže sleduje velice podrobně eh, také environmentální dopady a otázku lidských práv kolem eh, komodity eh, palmového oleje. Dnes je především otázka udržitelné produkce této komodity. Pan Kamal sleduje velmi podrobně jednání u kulatého stolu o palmovém oleji a, a říká, že podporuje cíle tohoto kulatého stolu. I přes dosaženého pokroku je tady ještě celá řada překážek pro udržitelný rozvoj palmového oleje. A my e, samozřejmě upozorňujeme zejména na tři body. Za prvé, i když došlo k pokroku z hlediska objemu e, a otázky udržitelného rozvoje palmového oleje. To ovšem platí pouze pro hlavní eh, deriváty a je zapotřebí ještě udělat mnohem více pro eh, menší eh, deriváty, zejména pro nepotravinářské obory. Je tady určitá nekonzistentnost u některých menších derivátů, které nejsou k dispozici v stratifikované formě. To je také otázka označování potravin, označování pojmem rostlinný olej. Tady jsou určité nesrovnalosti v celém tom um, zásobovacím řetězci. Za druhé, soustředujeme se na otázku segregovaných um, řetězců do dodavatelských u některých ehm, modelů zásobovacího řetězce, které se rozvíjejí a které vylučují některé produkty eh, z certifikace. A tady se umožňuje míšení, míchání různých typů olejů. E, a také za třetí je třeba zvážit úlohu menších aktérů v celém tomto řetězci. Otázka certifikace. Mnozí dodavatelé e, považují e, certifikační a akreditační proces za překážku pro možnost uplatnit se na trhu. Vlastně to považují za způsob, jak je vytlačit z trhu. Závěrem pár slov eh, k eh, FTA EU Malajzie kde probíhají takovéto diskuse a které ukazují, jak velice důležité je, aby se tento proces obnovil. Chtěli bychom, aby udržitelný rozvoj se udržitelnost těchto zdrojů. A konečně zajistit, aby eh, obchod eh, nevedl k tomu, že se zničí některé paní zpravodajka Stínová za naši skupinu tady není, takže já přečtu její eh, stanovisko. Kolegové, pane předsedo, pan Viole je všude v potravinách, kosmetice, uklidových prostředcích a tak dále. Eh, je to zdroj eh, velkých zisků pro nadnárodní společnosti. Dochází k vytlačování eh, domorodců, deforestaci, snižování biodiverzity a za to může naše spotřeba panového oleje. 66 milionů tun, to znamená, eh, to je nejvíce eh, produkovaný, produkovaná olejová potravina. Týká se to Jižní Ameriky, Afriky a Jižní Asie a vykácejí, kácí se kvůli tomu pralesy a výsledkem jsou zvýšené eh, emise eh, skleníkových plynů. Eh, navíc registrujeme zhruba nebo více než 700 konfliktů souvisejících s palmovým olejem. Dochází také k nuceným pracem a ohrožuje se i udržitelné obdělávání půdy. Eh, co s tím? Eh, musíme eh, žádat obchodní smlouvy a tlačit na obchodní smlouvy s příslušnými zeměmi. A tyto smlouvy musí obsahovat doložky o udržitelném zemědělství, udržitelném rozvoji a ochraně biodiverzity. Dále musíme posilovat opatření proti neudržitelnému kácení lesů a také eh, nuceným pracem a prací dětí. Eh, musíme nutit firmy k tomu, aby se chovaly eh, environmentálně a sociálně odpovědně při produkci palmového oleje a musíme zajistit vyšší úroveň etické produkce. Je mm, zásadní otázkou transparentnost firmy na všech v celém řetězci výroby eh, palmového výroby palmového oleje se musí zavázat eh, nejenom tedy k ekologické, udržitelné výrobě, ale také k sociálním aspektům. Děkuji vám. Thanks a lot and... Děkuji. Nyní za ALDE paní Charancová. Thank you, Mr. Chair. Thanks a lot. Děkuji vám. Zague Helmute. Děkuji, pane předsedo. Naše stínová zpravodajka mě požádala, abych přečetl její stanovisko. V zásadě se shodujeme na tom, že eh, to, jak to eh, zpravodajka sformovala, je v pořádku palmový olej e, je spolu s dalšími dvěma prodinami e, hlavním důvodem pro odlesňování zejména v Malajzii a e, Indonésii. V Indonésii je právě palmový olej hlavní příčinou úbytku palmových pralesů. To je podle studie Greenpeace roku 2013 a obchod s palmovým olejem eh, eh, vede tedy k obrovským eh, vymístěváním domácího obyvatelstva s asistencí skorumpovaných místních vlád. Čili na to bych chtěl také upozornit produkce eh, palmového oleje souvisí také s rozšířenými, eh, rozšířeným porušováním lidských práv, eh, včetně nucené práce a práce dětí. Nelegální produkty takto se dostávají do dodavatelských řetězců mnoha velkých nadnárodních obchodních korporací, které zároveň eh, eh, narušují a de facto likvidují eh, místní, tedy obživu pro místní obyvatelstvo. Zdá se, že dobrovolné závazky v tomto směru situaci zatím nezlepšují. Máme zde tedy sociální aspekty, eh, kterým se zabývá kulatý stůl pro palmový olej. A zde bylo konstatováno, že eh, není eh, dostatečná kontrola a přestupky proti etickým pravidlům se dostatečně trestají. Proto bychom chtěli podporovat eh, a výzvat komise, aby podporovala eh, certifikaci této oblasti. Máme zde určité do, dobrovolná združení, eh, ve kterých působí zhruba tisícovka menších firm. My potřebujeme být ambicioznější podobně eh, jako je to u konfliktních minerálů, kde je třeba zajistit regulační rámec a eh, rovné podmínky pro všechny. Eh, velmi důležité je také uzavírat doplňkové smlouvy o otevřeném obchodu a to e, také v souvislosti e, s obchodem se dřevem. Také je důležité, aby e, komise se více zaměřila na palmový olej, jehož produkce také souvisí velice úzce s odlesňováním. Opět nástrojem by mohla být systémy certifikace. A já bych k tomu dodal, že jako spotřebitelé Eh, také máme šanci se v supermarketech rozhodnout eh, o, to, co, o tom, co nakoupíme a co ne, také podle obsahu. Čili opět každý z nás eh, může přispět k redukci spotřeby palmového oleje. Děkuji. Děkuji a nyní komise. Pan Stilstra. Um, if you allow me... Pokud dovolíte, tak bych rád dal slovo kolegovi Bazlovi z DG Obchod a já poté doplním. Děkuji, dobrý den. Já myslím, že vzhledem k k opatřením proti palmovému oleji a komise je si dobře vědoma, vědoma toho, jaký je zde vztah s, pal, mezi palmovým olejem a odlesňováním pralesů, kácením pralesů a samozřejmě eh, palmový olej je s tím propojen, ale v této části světa, ale je pravda, že jsou komodity, které zase jsou spojeny se stejným problémem kácením pralesů eh, jinde, v jiných koutech světa, takže otázka je nediskriminovat, ne, mm, protože pak by se mohly klást otázky, proč se zaměřujeme na tuto komoditu a ne na jiné. Také, mm, jak si ten tón, ten jazyk musí být jasný eh, udržitelná produkce palmového oleje může znamenat různé věci pro různé lidi. Ano, jde o předchozí užívání půdy, pozemku, předtím tedy, než jsem začal pěstovat palmový olej. A ono to úplně není vždycky jasné z této definice udržitelného, udržitelné produkce palmového oleje, takže opět na to musíme si dát pozor. A teď v souvislosti s biopalivy. No, tak zde máme ustanovení směrnice o obnovitelných zdrojích a e, e, palmový olej, když se používá u biopaliv, musí respektovat určitá kritéria, včetně takových kritérií, že se nesmí pěstovat e, na vykácených pozemcích. Takže zde máme různé dobrovolné iniciativy také, třeba Eh, spotřebitelské fórum, eh, eh, závazek nulového kácení pralesů do roku 2020 a jeden nástroj, který může pomoci, nedávno přijatý hlavní směr v rámci OECD, který se týká dodavatelského řetězce potravinářských komodit, tak to také může pomoci. A pokud jde o naše dohody volného obchodu, tak zde je jasné, že e, dohoda s Malajzií a vyjednávání s Indonésií také zde jsou pro tuto otázku velice relevantní. Samozřejmě budeme se snažit, aby v těchto smlouvách byla kapitola o udržitelné produkci. A e, vyjednáváme s Indonésií a uvidíme, do jaké míry to bude možné Eh, podmínit nebo propojit s palmovým olejem, ale samozřejmě zachování biodiverzity, to musí tam být jasně zakotveno, ale víte, že teď jsme v rané fázi vyjednávání s Indonésií. Ano, já bych jenom doplnil dva body k tomuto. Za prvé, eh, kácení pralesů. Někteří z vás velice správně poukázali na práci za posledních 10-12 let. Eh, zkrátka FLECT, kde, myslím, my jsme teď docela úspěšní díky tomuto nástroji, eh, který řeší otázku nezákonného kácení lesů, pralesů, takže do toho budeme dále investovat samozřejmě, ale to je pouze jeden faktor při kácení eh, pralesů a celé, v celé té diskuzi nejde jenom o nelegální kácení. A tady jde o to, mm, tedy, že máme akční program a e, strategii e, lesů pro lesy. Zde komise teď zvažuje možnost tedy mít akční plán proti kácení lesů. Pro lesů. Zde díky tomuto akčnímu plánu vlastně nedávno naše komise zahájila nedávnou, nedávno studii mm, pro to, jak bojovat proti zhoršování stavu pralesů a kácení pralesů. Čekáme na výsledky, které budou k dispozici na začátku roku 2017. A e, takže jde, je třeba se podívat na kácení pralesů ze širšího pohledu, nejenom z pohledu palmového oleje. Řada z vás zmínila také všechny ty negativní Eh, problémy často spojované s výrobou palmového oleje. Samozřejmě je, je třeba také říci, že tady je hodně, ekonomického, hodně ekonomických zájmů ve hře mm, ze strany velkého průmyslu, protože to je zdroj eh, i zisku pro eh, ty země, kde se produkuje palmový olej, kde se pěstuje. A také samozřejmě uznáváme veškeré ty mm, eh, škody na životním prostředí, co ta produkce znamená pro životní prostředí a budeme tedy velice brzy, velice brzy zahájíme velice zajím, konkrétní studii o eh, dopadu eh, pěstování palmové oleje na životní prostředí a mm, včetně tedy standardu udržitelnosti. Něk- takže i e, ta studie se bude snažit o revizi těchto standardů udržitelnosti a uvidíme, co udělat v souvislosti s palmovým olejem a s celou tou širší otázkou, tedy kácení pralesu. Tak to je jenom pro vaši informaci. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. A naše zpravodajka. Ano, já chci poděkovat všem kolegům za příspěvky a řekla bych, že ano, jsme na správné cestě, hm, tedy budeme pokračovat v práci a doufám, že se nám podaří eh, přijmout stanovisko, které bude eh, konsensuální. Děkuji. Dankeschön und Ihren Bericht. Děkuji. Eh, o zprávě budeme hlasovat 5. prosince, pardon, budeme dále projednávat 5. prosince. Děkuji vám, tím končíme s bodem 8 a jsme nyní u bodu 9. Integrovaná politika Evropské unie pro Arktidu. Jde o stanovisko k AFETu a ENVY. tedy k její zprávě o sdělení komise. Samozřejmě je zde mnoho obchodních aspektů a proto také vypracováváme toto stanovisko a já dávám slovo přímo zpravodaji panu Davidu Martinovi. Thank you very much, Chairman. Um, as Thank you very much, Mr. Chairman. And... Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Především chci eh, poděkovat eh, spolu zpravodaji panu Martinovi. Eh, chci děko, poděkovat také za návrhy, ale chtěla bych doplnit několik bodů. Tak především chci zase začít eh, tou vlastní zprávou. Eh, myslím, že je třeba říci, eh, že v roce 2017 a 2018 převezme předsednictví Arktické rady Finsko, což bude příležitosti pro EU pro rozvoj své arktic, tedy politiky pro Arktidu. Také jsme měli v říjnu eh, summit EU eh, e Kanada a také eh, Kanada chce spolupracovat na této radě pro arktické radě. S ohledem na stanovisko INTA k této zprávě myslím, že bychom měli zdůraznit eh, důležitost evropské obchodní politiky eh, pro udržitelný rozvoj. Eh, díky toho, že tyto aspekty byly zahrnuty do některých dohod o volném obchodu, jako je CETA. Také pokud se týče nových námořních cest, to je také součást podporování arktického regionu. Je to otázka pro dopravní služby a také pro veřejné zakázky. Otevírá se tady prostor. Já tady k tomu předkládám pozměňovací návrh, eh, kde se říká, že eh, zapojení evropských firm eh, na kanadském trhu veřejných zakázek bude mít pozitivní vývoj. A to se týká ledoborců. Ještě teď nevím, který je to odstavec, ale navrhuji, že bychom měli zdůraznit, že Kanada a EU eh, potvrdili své závazky pro posílení spolupráce v Arktidě. A my jsme v tom měli deklaraci, k tomu měli deklaraci a ta by měla být zmíněna. A dále v odstavci, kde hovoříme, toto je, myslím, odstavec 5, tak mohli bychom přidat to, že považujeme eh, tato ustanovení za vhodný integrální, pár, eh, integrální součást eh, kterékoliv další dohody o volném obchodu v budoucnu. Čili já předložím tyto pozměňovací návrhy a nyní vám děkuji za návrh zprávy. Děkuji a nyní pan Zahradil za ECR. Děkuji, pane předsedo. víme, že Evropská unie eh, je eh, významným eh, aktérem v arktickém regionu svým angažmá politikou v oblasti rybolovu, přírodních zdrojů, výzkumu a tak dále. Proto eh, takovéto stanovisko potřebujeme. Eh, zdůraznil bych několik bodů. Za prvé, domnívám se, že eh, mohu souhlasit s panem zpravodajem s důrazem na příležitosti pro ekonomický rozvoj z regionálního hlediska. I zde potenciál pro vývoz energetických surovin, plynu a dalších. Možná je třeba říct, že to není nic jednoduchého a že e, se musíme e, vyrovnat s omezenou infrastrukturou, e, ročními obdobími, které a jsou omezení podobně jako ekologickými aspekty. V bodě 7 zpravodaj hovoří o dohodě o slovném obchodu mezi Islandem a Čínou. A i toto je něco, čemu bychom také měli věnovat pozornost. Čína projevuje rostoucí zájem o tento region a dohoda mezi Islandem a Čínou eh, může být eh, prvním krokem Pekingu o získání lepšího přístupu eh, k námořním cestám a k přírodním zdrojům této oblasti, čili to bychom měli také sledovat. Za třetí, Rusko, další významná mocnost, která de facto Eh, znamená asi polovinu arktické oblasti, tak víme, jak eh, vypadají ty eh, vztahy s ním. Jsou zde vztahy velmi omezené, téměř na bodě mrazu nemáme dohodu o volném obchodu, jako Evropská unie s Ruskem. A naše možnosti sledovat a ovlivňovat činnost této, v tomto regionu jsou omezené, přestože ar, teda je jedna z posledních oblastí, kde existuje aspoň dílčí sektorální dialog s Ruskem. E, my tedy chceme nadále monitorovat další vývoj a využít e, možnosti vyvíjet alespoň určitý vliv na ruské zájmy a aktivity v regionu. To je, myslím, v této chvíli vše. Já eh, vítám toto stanovisko a eh, těším se na další práci, práci s zpravodajem. Děkuji vám. Děkuji Helmut Scholz. Děkuji Bente. Já také chci poděkovat zpravodaji a myslím, že se shodneme na eh, významu tohoto stanoviska. V této souvislosti bych tedy chtěl připojit eh, několik poznámek k této zprávě. Určitě podáme pozněcí návrhy. V březnu 2016 eh, jsme eh, dosáhli negativního rekordu, pokud se týče zalednění Arktidy. A myslím, že Eh, souhlasím s tím, že eh, v součástí obchodních rozhovorů eh, musí být také otázka klimatických změn jako jedna z centrálních otázek spolupráce v arktickém regionu. Chci poděkovat výslovně také úseku parlamentu pro výzkum který eh, vydal studii k arktické eh, politice v regionálním kontextu. Zde jsou eh, sepsány priority národní strategii pro Arktidu. A já bych jenom tady zdůraznil tři jako příklad. Za prvé Dánsko, Farské ostrovy a Gronsko považují za nutnou za nutnost respektovat arktické životní prostředí a přírodu. Švédsko hovoří o životním prostředí a jeho ochraně eh, jako o klíčové prioritě pro další ekonomický rozvoj a mezinárodní spolupráci. A podle USA je eh, nutné eh, v partnersky eh, chránit životní prostředí a přírodní zdroje v Arktidě. Čili prakticky všichni víceméně zdůrazňují otázky životního prostředí, udržitelnosti a tak dále. Jsou to prostě významné výzvy. Proto jako GUE NGL bychom rádi také eh, přistupovali k arktickému regionu z tohoto hlediska. Jde tady o jedno, eh, o jedinečné přírodní prostředí, a že tam nejde prostě praktikovat business as usual. Komise má také ambiciozní záměry, ale Eh, něco k tomu předložila také vysoká představitelka. Myslím, že se zhodneme na to, že pokud by došlo třeba k nějaké ropné katastrofě v Arktidě, eh, byly by eh, škody těžko představitelné a nenahraditelné. Eh, jako příklad nám může sloužit eh, Antarktida, tam eh, v místě, kde je největší chráněná oblast, mořská chráněná oblast na světě. Tak my bychom podle toho měli také zrušit veškeré obchodní záměry, které se týkají vyhledávání a využívání nových ložisek ropy či plynu pod Arktidou. A to eh, se týká také eventuálních eh, převozu ropy tímto, tímto eh, toto oblastí a rybolovu v této oblasti. Čili domnívám se, že Eh, by se měla být eh, vymezen a prosazen také jakýsi eh, přírodní park, který by vyučoval také pohyb například tankerů. Jestliže se tedy hovoří o posílení obchodu v rámci arktického regionu, ne Nemusí to nutně zahrnovat také využívání fosilních zdrojů. Děkuji. Děkuji vám, pane Takolo. Přejete si také promluvit. That... Děkuji, pane předsedo. Já myslím, zdá se mi, že tady, jak to vypadá, bych mohl říct i něco finsky. Takže k tématu pár slov dovolte. Já jsem přesně z tohoto regionu, z Finska, z Laponska a pro nás je to téma důležité a jsem velice rád, že existuje takto iniciativa mít politiku pro tuto oblast. V arktické oblasti my máme hodně problémů, výzev do budoucna, takže když se eh, Finsko, Švédsko a Dánsko jsou země, které jsou eh, přímo Eh, tedy tímto dočeny, protože mají, eh, eh, sdílí tuto oblast, arktickou oblast. Je třeba především se postarat o životní prostředí, o přírodu v, tom, v tomto regionu takže eh, dopady eh, změn klimatu a to, že eh, životní prostředí je tam velice zranitelné, velice exponované těmto změnám. Proto je třeba rozvíjet udržitelnou infrastrukturu a vše dělat způsobem, který bude udržitelný, včetně investic a růstu. To musí být udržitelné. A nesmíme zapomínat na zapojení Ruska. Nedávné sankce znamenají, že Rusko je stranou. E, a nezapomínejme, že potřebujeme i mít Rusko za partnera, protože to je region geopoliticky důležitý pro Rusko. A přece je naším přáním mít dobrou spolupráci s Ruskem, což bude vzájemně výhodné. Takže, pane předsedo, náš přítel Martin je zpravodajem, vím, že on tento region zná velice dobře a bude se snažit o vyvážené stanovisko. Je třeba, abychom skutečně se řádně postarali o tento citlivý region a potřebujeme udržitelná řešení. Udržitelná ekonomická řešení, tak jak již několikrát jsme slyšeli. A já tady vítám pár věcí v této zprávě, právě které se toho týkají té citlivosti. Thanks a lot. Děkuji. A nyní eh, má slovo pan Tak Peterson z zahraniční služby. Děkuji. Dobře, děkuji. Já jsem mm, poradcem pro eh, eh, službu pro vnější akce. Ano, my máme eh, sdělení, které bylo vydáno v Dubnu, znáte ho velice dobře, snaží se přesně o tu rovnováhu, tak jak jste i zde vy, všichni řečníci vlastně zdůrazňovali. Změna klimatu, to, je, to znamená velký tlak právě na to naše úsilí, v prevence, ale i zmírňování dopadů, zdůrazňujeme důležitost ochrany životního prostředí a také i e, reflektujeme to, co řekl poslední řečník, že tam žijí lidé. Je to velice různorodý region, ano, ale že je tam málo lidí. A e, tito lidé mají e, pocit, že zde existuje obrovský rozpor tedy mezi jejich regionem, kde žijí a zbytkem. Proto je třeba nalézt tu správnou rovnováhu mezi ochranou, prevencí tedy negativních důsledků a udržitelným rozvojem v regionu. Náš pocit, když se podíváme na toto stanovisko, jeho návrhy, že ano, dobře, tam také vám o to jde. Vím, že bude předloženo ještě hodně pozměňovacích návrhů od stínových zpravodajů, ale asi víte, že my také eh, eh, sledujeme pra, práce ve výboru Regie, AFET eh, a dalších, kterých se to týká. Chceme se na to podívat ze širší perspektivy. Ano, tam máme partnery v tomto regionu ale některé můžeme ovlivnit, některé tolik ne, tudíž musíme velice pečlivě zvažovat signály, které budeme vysílat vzhledem k těmto partnerům i ve světle celého toho kontextu, který teď panuje. Máme státy, které nejsou arktické státy, ale zajímá je to, eh, takže se angažují, eh, eh, jejich mm, občanská společnost, podniky se angažují v tomto regionu. Já bych vám chtěl poděkovat za váš zájem a za vaše příspěvky, kterých si ceníme. Děkuji. Ano, Helmut, otázka, prosím. Já mám otázku na komisi poněvadž pokud jsem to dobře pochopil, omlouvám se, tak myslím si, že bychom neměli. Že bychom eh, neměli k tomu přistupovat eh, opatrně, ale spíše s odvahou. Musíme jednat, poněvadž eh, času je málo skutečně my musíme chránit náš vlastní přístup k regionu. A to by také mělo vyjít jako jasný signál z tohoto parlamentu. Více odvahy. E, přeje si e, zahraniční služba ještě e, odpovědět, jste příliš opatrní a málo odvážní. Já myslím, že přesně s touto otázkou se setkáme v mnoha kontextech. Já vím, že v roce 2008 bylo stanovisko tohoto výboru, a to se týkalo arktické dohody, ale členy té arktické rady to příliš nenadchlo. My se snažíme vyslat signál, že jsme ochotni a připraveni se angažovat v konstruktivních, konstruktivním způsobem ale to prostě eh, eh, jak se nic nezmění, to eh, prostě musí, to je otázka pro legislativu jinou, ne tu naše. Je jasné, že duch toho společného sdělení je snahou nastavit jakousi rovnováhu. ale je to politický impuls, není to legislativa. A já mám dojem, že Eh, se k tomu stavíme co nejkonstruktivněji a myslím, že reakce arktického společenství eh, byly obecně velmi pozitivní. Eh, také pouze týče spolupráce státu a regionu, tak my eh, v Evropské unii máme několik DG, které se zabývají ekologickými a klimatickými otázkami eh, v Marrakeš a také jsme tlačili na eh, přijetí Montrealského protokolu, z v Kigali. Čili e, skutečně mnoho změn se odehrává v duchu tohoto sdělení. Na druhé straně ovšem eh, dochází ekonomickému rozvoji eh, pod taktovkou arktických států a tam se snažíme uplatnit vliv tím, že budeme spolupracovat. A pokud chceme mít vliv, eh, nemůžeme se prostě jaksi uzavírat v našich kancelářích. Čili toto je skutečně úsilí o nastavení rovnováhy a já si cením tady toho, co řekl pan Scholz. Čili uvidíme, jak potom dopadne rezoluce tohoto parlamentu. Děkuji. Ještě pan David Martin. Yeah, on, on this I think I'm close to... Zde myslím, že spíše jsem blíže pozici eh, služby pro vnější vztahy. Ano, chci, aby ten přístup byl komplexní, protože samozřejmě eh, je to velice citlivá oblast a zaprvé musíme říci, že problémy změn klimatu, ano, to eh, tady arktická oblast je obětí, ne původcem změn klimatu. Trpí tam ti lidé tímto. Potom velice křehké ekosystémy, které musíme být sto chránit, ano, jak řekla vnější služba, lidé tam bydlí, žijí a musí tam žít a nechtějí být, mm, být součástí širšího světa. A e, Potom máme zde Arktickou radu. Ano, Rusko je velkým hráčem, i Kanada možná druhým největším hráčem a náš vliv je zde omezený, takže musíme se zaměřit na to, co je v rámci našich možností. A tady já jsem proto předložil, myslím, paní, má, dostal jsem náměty velice užitečné, paní Adrkajten, využít finského předsednictví, to je velice užitečné. Potom eh, ko, kooperace, spolupráce v rámci smlouvy CETA, to také využít. A především máme zde mezinárodní organizace, jako paní Andrekainen zmínila, Mezinárodní námořní organizace, ano, kde vlastně je třeba využít tyto mezinárodní organizace a přesně se snažit eh, protlačit eh, vysoké normy, tvrdé normy, třeba pokud jde o lodní dopravu. Něk... Eh, ano, podle mých omezených kontaktů, které mám s Ruskem, takže dobrá zpráva je, že když jsem jedná s Nory a s Finy a s dalšími, tak bylo mi řečeno, že Rusko plně spolupracuje v Arktické radě a zde ty vztahy jsou dobré, což je pozitivní věc. V tom bychom měli pokračovat bez ohledu na to, co se stane v jiných oblastech. Samozřejmě Helmut má pravdu, to je velice křehký ekosystém, který musíme ochránit a musíme si ale uvědomit, jaký vliv máme v této oblasti. Ono to není tak velký vliv, jako bychom si byli přáli. Děkuji. A máme zde usnesení z roku 2008, kde se apeluje na tu možnost mít nějakou dohodu. Nicméně budeme pokračovat. A 14. listopadu, tedy příští pondělí, do 12 hodin je termín pro pozměňovací návrhy a hlasovat budeme 5. prosince ve výboru. Děkuji. A nyní přejdeme k bodu 10. což je prezentace studie Evropská politika a obchod eh, a eh, životní prostředí. Máme zde profesorku z Univerzity v Sheffieldu a máme zde návrh studie Eh, který je k dispozici na webu, webu výboru INTA. Vítejte, paní profesorko Dafi, a asi víte, že i se k tomuto tématu před pár týdny konal seminář a budeme v této činnosti pokračovat. Teď nejprve ale naším předmětem je vaše vaše studie. Naše studie máte 10 minut. Děkuji, že jste mě pozvali. Já mám zde slajdy, které v podstatě řeší především pra, eh, eh, legální a nelegální dimenzi obchodu s těmito komoditami z divočiny. Ano, zde máme přes Evropu prochází dost velký objem legální, nelegální, se kterým se obchoduje a hodnota 641 milionů euro v roce 2014. Eh, to jsou ta nedávná čísla, která máme, která eh, dali dohromady organizace. Eh, to vylučuje extrakty z kaviáru, takže je to vlastně ještě daleko vyšší částka. Také vidíme, hm, jak je rozložení těchto produktů, kterými se obchoduje legálně i nelegálně v EU. Jsou to především Ehm, medicinální tedy eh, eh, a potom, ale jsou to i savci, eh, plazy, takže kaviár a ehm, tedy bez, obratlov, obratlovci a je to velice problematická otázka vlastně oddělit legální a nelegální obchod se různými živočišnými druhy především, protože to je hodně propojeno a také i e, profil poptávky a nabídky se velice vyvíjí. Ale teď, když se podíváme na data, která máme e, z, z EU Twix, tak vidíme, že to jsou ty hlavní trasy obchodu do Evropské unie a ta tečkoná čára nám ukazuje roli v reexportu, kterou Evropská unie má, i pokud jde o legální nelegální produkty směrem do Asie. Takže čtyři důležité trasy z Afriky do Evropy, eh, eh, potom přes pobřeží na jihu, eh, potom obchod s ptactvem na jihu Evropy a ve východní Evropy také. A Hlavním důvodem nárůstu tohoto obchodu, legálního i nelegálního v nedávných letech, je, že lidé v těch bohatších komunitách, nemyslím bohatších zemích nutně, tak si zvykli na životní styl, který jaksi má velkou poptávku po eh, eh, tedy textilu z živočichu pro různých třeba eh, v modním průmyslu je to hadí kůže, nebo jsou to další produkty, jako třeba tradiční čínská medicína, Třeba kaviár, když si vezmete, tak členské státy EU, Francie, Španělsko, Německo, Spojené království, to jsou největší dovozci kaviáru a všechny eh, hruhy, druhy tedy v podstatě tím trpí, jsou na seznamu CITES a tam se doporučuje, eh, CITES doporučuje, abychom měli globální systém označování kaviáru. Kaviár to je jeden ze vzácných případů k eh, toho, že máme zde dvě, tedy dva druhy, které jsou na příloze jedna a ty jsou úplně zakázané. A když to na příle, v příloze dvě, tak to jsou druhy, kde je možné monitorovaným, kontrolovaným způsobem eh, obchodovat s kaviárem. Mm, eh, eh, takže to bylo odsouhlaseno, pokud samozřejmě to bylo odsouhlaseno příslušnými národními orgány. Takže to mm, možná často, ale v podstatě ten kaviár je označován úmyslně falešně, to znamená ten Eh, nelegální označován jako legální. Je to velký, velké pokušení tady poukazovat prstem na členské státy a říci, ano, ty dělají ten problém, ale v podstatě všechny státy mohou něco zlepšit. Evropská unie je hlavním vývozcem a dovozcem a transitním regionem eh, s, eh, s nelegálními a legálními produkty. Takže například Francie, Belgie a Spojené království a Nizozemsko, Německo byly identifikovány jako nej jako transitní huby. Ale e, těžko se to všechno určuje, protože to, co se zabaví, ty objemy, které se zabaví, to není nutně nejlepší ukazatel, jaký je objem těch, e, té nelegální mm, obchodované e, produkce a potom pokaze na to, jak jsou tam ty orgány účinné. Zde Evropa musí být lídrem v této oblasti boje a nedávno i přistoupila k CITES jako člen, bylo to v roce 2015 a COP17 v září tohoto roku vlastně poprvé se zúčastnila jednání. Eh, všechny ty evropské návrhy, všech 20 bylo akceptováno ze strany CITES, takže to je, myslím si, dobrá historie, na které lze stavět a ještě ji prohlubovat. Obchodní nástroje já bych se měla zaměřit hlavně na obchod, takže ty lze používat proto, abychom podporovali udržitelný obchod legálně a bojovali proti eh, nezákonnému obchodu. Samozřejmě to nebude úspěšné, pokud budeme používat pouze obchodní nástroje, obchodní politiku ne, musíme používat s dalšími prostředky, které budou řešit ty důvody, příčiny, proč se vůbec tímto obchoduje jako například potřeba snižovat chudobu a nerovnosti ve zdrojových zemích, eh, potom programy pro snižování poptávky, boj proti korupci, organizovanému zločinu eh, a potom i ukládání sankcí. Tu možnost musí mít i příslušné inspektoráty. Pokud je eh, o zákonný obchod, tak obchodování se dostala na mezinárodní scénu. To je pravda. Ob, zákonný ob, obchod je důležitým zdrojem zdroje v některých nejchudších komunitách na světě, například eh, akční plán EU proti obchodování eh, s těmito produkty hovoří o tom, že je třeba pomáhat eh, těm lokálním komunitám a bojovat proti příčinám obchodování. Podpora těch místních lidí a je třeba je zapojovat do legálního udržitelného obchodu například. Máme zde i různé obchodní programy. E, potom e, hodnotové řetězce, ty dodavatelské řetězce e, celosvětového charakteru, tam bychom měli používat různé nástroje, ale často se argumentuje, že pytláctví a nezákonný obchod, že s důvodem je chudoba v těch zdrojových zemích. To je častý argument. Proto je třeba mít iniciativy, které umožní těm lokálním lidem a producentům, aby mohli Eh, mohli tedy, eh, eh, mohli tedy produkovat a přežít způsobem, který bude cený například například, ty, mm, například obchodování s s, s kůžemi, s kožešinami, tak tady je třeba samozřejmě umožnit těm místním eh, eh, lidem, aby mohli tedy ve své oblasti tedy eh, důsledně žít i z těchto komodit a dohody o volném obchodu a GSP+, takže tam máme třeba dohodu s Jižní Koreou a tam jsme se dohodli, že budeme i implementovat eh, tyto dohody s Větnamem a Singapurem, teď se vyjednává s Japonskem a tam budou klauzule o tom. Nyní kromě Větnamu, tak tyto dohody ale specificky zatím se neodkazují na to, že tento typ obchodování je nelegální. Ale musí musíme tedy mít tam specifické cíle do budoucna, včetně GSP, GSP+, GSP+, to jsou důležité nástroje pro to, abychom podporovali mechanismy spojené s eh, těmito komoditami a TTIP, eh, specifická kritéria proti obchodování s nelegálními komoditami, boj proti korupci a transparentnost. Eh, je třeba pomáhat národním vládám, aby mohli implementovat legislativu a abychom podporovali ten legální obchod a bojovali proti nelegálnímu. Hlavní problém, výzva, i když globální bezpečnost a propojení mezi eh, organizovaným zločinem, terorismem, to je něco, čemu se nejvíce věnujeme, ale já myslím, že teď je eh, daleko více naléhavých oblastí, které třeba zvážit, jako třeba doprava. Doprava je, aby eh, hm, i ty zasilatelské firmy, aby měly ten závazek, že nebudou obchodovat, nebudou převážet ne, tyto nelegální komodity. Je třeba do toho zapojit nevládní organizace i e, mezinárodní, e, e, mezinárodní orgány činné v trestním řízení. Je třeba oslovit letecké společnosti vlastní. A, a a e, takže potom i další nové iniciativy e, v dopravním sektoru třeba přijmout například e, zde i ne, NGO, nevládní organizace pro obchodování a přepravu také tedy mají vlastní programy, které se týkají reexportu. Zde tedy v dopravě a zasadatelské firmy, tam je třeba působit, jak jsem řekla, ale i je třeba se podívat na celní unii či na Schengen, a na mm, to, mm, protože často eh, environmentální trestní činnost má přeshraniční dimenzi. E- elektronické obchodování je také velice důležité. Může to být pozitivní způsob, jak propojit producenty a spotřebitele, ale také eh, se to hodně používá i čím dál více pro legální obchodování, protože mm, tam často eh, a nelegální obchodování, protože tady je velice nízká míra možná odhálení třeba na sociálních sítích. Sdílení dat je velice důležité, ale především si myslím, že důležité je lépe využívat stávající mechanismy jako eh, databázy EU Twix a ne vyvíjet nové databáze, to je zbytečné, to je třeba využívat efektivně databáze, které máme. A potom snižování poptávky, to znamená zapojit celou společnost a mm, takže eh, eh, samozřejmě to trvá několik let, než to bude mít výsledky, ale eh, třeba pokud je o slonovinu v roce 89 v Evropě, v Severní Americe pro, mm, rapidně poklesla poptávka po slonovině, takže takovéto programy mohou fungovat. Nevím, jestli máme ještě čas, abych rychle přečetla toto, ale Evropská unie by se měla zaměřit na implementaci, prosazování stávajících závazků, Měli bychom zajistit, že platformy pro sdílení dat budou efektivně využívány a budoucí vyjednávání obchodních dohod by mělo zahrnovat ustanovení o obchodování s těmito komoditami a Evropská unie by také měla podporovat školení Eh, pro ty různé tedy sociální podniky, asociace, tak eh, aby mm, byly lépe vyškoleny v detekování těchto produktů a mm, potom bychom měli mít nástroje, které eh, se, mm, které budou i podporovat rozvoj, rozvoj e-obchodování, elektronického obchodování, které bude e, e, udržitelné. A nakonec měli, Evropská unie by měla rozvíjet guidelines, hlavní směry pro aktéry soukromého sektoru, které, mm, ten, který tedy obchoduje zákoně a měli bychom mít větší pravomoci pro kontroly, pro naše inspektory a Evropská unie by měla podporovat i snižování poptávky, všechny tyto iniciativy, což je nejefektivnější e, způsob, jak omezit nelegální obchodování s ohroženými druhy. Děkuji. Um, Děkujeme za velice zajímavou eh, studii. dostatečné v tom, jak budou věci vypadat v realitě. Ta kapitola o trvalé udržitelném rozvoji, e, také otázka e, systému řešení sporů. No, nevím, e, mnozí si myslí, že to není zcela efektivní. Tyto kapitoly jsou spíše vyjádřením určitých záměrů, určitých výhledů, spíše než vyjádřením toho, jak vypadá realita a jak by bylo možné zlepšit situaci. Jistě ve Větnamu je to prostě počáteční eh, takový eh, pokus a velmi slibný. Děkuji. Ano, já osobně bych neaplikovala úplné zákazy jako řešení, eh, totální zákazy obchodování bylo jich mnoho, ale prostě ukázalo se, že nejsou příliš eh, efektivní a že eh, to vlastně eh, neřeší situaci. Pokud jde o snižování poptávky, to je asi ten nejlepší způsob, jak postupovat, protože když poklesne poptávka, pak samozřejmě ani ta nabídka není pak potřebná. Lepší prosazování předpisů, lepší označování a to e, otázka malého množství pro osobní spotřebu, e, to je také další e, cesta, kde prostě nelegálně ulovený kaviár je nutné si odlišit. A souhlasím s celou řadou do Eh, je separátní otázka, je tady celá řada FTA, otázka trvale udržitelného rozvoje, také otázka FTA s Větnamem. Eh, prostě partnerské země eh, musí prokázat, že také berou v úvahu závazky, které vyplývají z vícestranných, mnohostranných environmentálních dohod. Prostě je dobré mít tak